daně z, finanční, eh, z finančních transakcí eh, pro 11 zemí a také postupu posílené spolupráce. Děkuji, tím můžeme ukončit debatu k tomuto bodu a hlasování bude probíhat zítra ve 12 hodin 30 minut. A nyní se dostáváme eh, k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva pana Vojčechovského, která se týká ochrany zvířat během přepravy a nyní zahajuji rozpravu a slovo předávám panu zpravodaji. Děkuji, pane převodničanci. Děkuji, pane předsedo. V Evropě 21. století již nejsme barbaři, ale civilizovaným světem s mnoha možnostmi. Musíme se tudíž postarat o to, aby eh, eh, živé bytosti eh, i zvířata netrpěly bolestmi. V Evropské unii máme nařízení o přiměřeném transportu zvířat, kterému musíme věnovat pozornost. Máme zde zprávu Evropské komise o provádění těchto transportů či přeprav a počet přepravovaných zvířat narůstá každým rokem. Jsou to, je to skot, prasata, ovce, koně, které jsou přepravovány eh, mezi členskými státy a dvě třetiny těchto transportů eh, trvají zhruba 8 hodin. Tyto transporty jsou eh, mnohdo, mnohdy eh, eh, na dlouhé vzdálenosti, trvají dlouhé hodiny a je obtížné tyto transporty kontrolovat. A proto musíme o celé věci důkladně přemýšlet. Od eh, řady organizací i občanů EU jsme slyšeli, že je nutno omezit přepravu zvířat eh, na maximálně 8 hodin. Eh, v, v našem výboru jsme měli i hlasování na toto téma. Kratší přepravní doba je i lepší pro zdraví a blaho zvířat. Mm, znamená to pak také lepší maso, protože zvířata nejsou vystavena tolika stresu, který vede eh, ke zvýšení hladiny toxinů. Máme také eh, nižší náklady, protože dlouhotrvající přeprava je velmi nákladná záležitost. Jednak eh, musí platit zemědělec méně, ale také spotřebitel, který eh, pak eh, musí počítat s vyššími cenami, pokud jsou transporty delší. Máme díky kratším nebo kratší dobu trvající přepravě i menší provoz na silnicích a díky tomu by se mohly i regionální, respektive venkovské oblasti lépe rozvíjet. A také by provoz Eh, silnější mohl probíhat eh, i v regionálních, na regionálních jatečních eh, podnicích. Samozřejmě kratší přeprava je kompromisem a není nutno ji zavádět hned a všude. Můžeme samozřejmě mm, stanovit i výjimky například pro ostrovy nebo odlehlé oblasti. Vedli jsme e, i debatu s komisí a nesmíme zůstat slepí vůči e, požadavkům milionů občanů, kteří e, podepsali petici o osmihodinové přepravě. Musíme vyslechnout hlasy lidí, kteří promluvají v tomto smyslu a nemůžeme být zajedno s komisí, která na tyto občany slyšet nechce. Musíme také přenášet naši civilizaci a naší kulturní vymožnosti na eh, životní podmínky zvířat. Eh, k mé zprávě nejsou žádné posměvací návrhy. Díky eh, dobré spolupráci ve výboru vypracovali jsme racionální kompromis a chci poděkovat všem členům výboru a také všem ostatním kolegům z skupiny, interskupiny pro životní podmínky zvířat za dobrou spolupráci. Mahatma Gandhi řekl, že že eh, velikost národa a eh, jeho morální pokrok je patrný na tom, jak se v těchto zemích eh, zachází se zvířaty. My využíváme zvířata pro spotřebu a také pro hospodářství, na čemž se asi v blízké budoucnosti nic nezmění, ale nyní bychom měli dělat vše, co je v naší moci, abychom utrpení zvířat zmenšili. A měli bychom také učinit vše, co je možné, abychom snížili utrpení zvířat v těch oblastech, kde je využíváme. Poslední věta, pane předsedo, omezení přepravní doby je velmi důležitá věc. Řečník je přerušen. Nyní se vyjádří pan komisař Borg k této zprávě. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice potěšen, že mám tuto příležitost eh, pohovořit před Evropským parlamentem o, o tomto citlivém a také emocemi nabitém tématu, eh, který eh, se dotýká mnoho poslanců a také milionů občanů. Naše stanovisko je takové, že Samozřejmě máme různé názory na dobu dopravy a podmínky. Samozřejmě, když jsou zvířata přepracována, tak samozřejmě musí být dodrženy dobré podmínky, musí být dobře uplatněny. Komise v listopadu 2011 přijala text pro přepravu zvířat a tím se vylepšily e, podmínky zvířat ve srovnání s nařízením z roku 2005. Ovšem, situace by mohla a měla být lepší. Kvůli nedostatečnému prosazování je tady i nadále prostor pro vylepšování v rámci současné legislativy. Proto se musíme především zaměřit na správné prosazování existující legislativy. A nyní se tedy zaměřím na práci pana Vojcechovského. Děkuji mu velice za jeho úsilí při práci na tomto návrhu. Jedno eh, z nejsložitějších témat je maximální doba přepravy a jeden ze závěrů eh, stanoviska EFSI eh, je, že neexistují vědecké podklady pro to, abychom zavedli 8-hodinovou dobu přepravu pro všechny druhy zvířat. Musíme zohlednit všechny aspekty cesty a jsem potěšen, že zpravodaj podporuje pohled komise, pokud jde o vylepšení prosazování existující legislativy. Bylo už tady eh, také předloženo mnoho podnětů, včetně harmonizace eh, oznamování členských států o kontrolách. Jsem velice potěšen, že dnes mohu oznámit, že eh, rozhodnutí o provádění návrhu bude diskutováno s členskými státy tak, aby to komise mohla přijmout eh, na počátku příštího roku. A jsou tady také dvě další aktivity Evropské komise eh, a jejího veterinárního orgánu FIO, které se pravidelně stýká s příslušnými orgány členských států, aby bylo možné vyměnit zkušenosti a nejlepší praxe o provádění nařízení z roku 2005. V roce 2013 budou provedeny nové studijní návštěvy právě v této otázce. Bude tam audior, auditor zmíněného orgánu, který e, bude e, zároveň tedy e, ho budou doprovázet další čtyři experti a účelem bude aby eh, úředníci členského státu eh, z jednoho eh, státu byli vlastně inspirováni jinými případy, kde to funguje dobře. A Eh, například úředníci eh, z Německa, Itálie a tak dále, kteří jsou zodpovědní za eh, dopravu třeba prasat nebo dalších zvířat těmito zeměmi, budou takto také inspirováni. Nyní se také zabýváme vylepšením kontrol přepravních Eh, prostředků prostřednictvím navigačních systémů, eh, potom interpretace nařízení, mezinárodní spolupráce pro lepší podmínky zvířat při dopravě do třetích zemí a potom také komunikace s občany a také spolupracujeme s průmyslem a nevládními organizacemi, abychom šířili iniciativy, jako jsou například pokyny o přepravě skotu. Jsou tady ovšem některé návrhy, eh, se kterými komise nemůže souhlasit, například velký počet složitých zpráv a studií které eh, zpráva po komisi žádá. My můžeme vydávat zprávy pouze v případě, když je to eh, v souvislosti s konkrétní iniciativou a eh, současná legislativa o hygieně a podmínkách zvířat nemůže být považována za zodpovědnou za dlouhé vzdálenosti při přepravě zvířat, protože ta legislativa umožňuje dostatečnou pružnost pro menší jatka, tak aby byla životna eh, schopná eh, a přitom respektovala eh, dobré podmínky zvířat a hygienické aspekty. Závěrem bych chtěl říci, že komise si velmi cení ehm, zájmu Evropského parlamentu, který věnuje této záležitosti a myslím si, že až se shodneme na zbývajících detailech, tak můžeme říci, že dílíme stejný cíl. Chceme, aby zvířata byla transportována vhodným způsobem Děkuji, pane komisaři. Teď se dostáváme ke stanovisku jednotlivých výborů a za výbor na ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin a zdraví přednese paní Martina Anderson. Děkuji. Navzdory nařízení Rady o přepravě zvířat, které je eh, eh, v platnosti již od roku 2005, 5 stále ještě přetrvávají problémy a nařízení nebylo naplněno, zejména v důsledku nedostatečného vynucování a dodržování. Měli bychom být proti zbytečně dlouhých, dlouhé přepravní, eh, proti zbytečně dlouhým přepravním dobám eh, zvířat. Nejenom, že to porušuje eh, dobré životní podmínky, ale také, že je ohrožena hygiena a hrozí také šíření nákaz. Navíc eh, stres, kterému jsou zvířata vystavena, může způsobit eh, nebo zvýšit hladinu toxinů, eh, což samozřejmě zase snižuje kvalitu masa. Tohle nelze ignorovat. Až 6 milionů zvířat jsou přepravovány živě dojatek každým rokem. My musíme dbát maximálně na jejich dobré životní podmínky. Děkuji. Děkuji a za výbor pro dopravu má slovo pan de Grandes Pascual. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte v parlamentu. Eh, výbor pro dopravu se zaobíral dalšími aspekty. Nebude nám nos Nebude nám nic platné mít maximální dobu převozu 8 hodin, když nebudeme mít vozidla v odpovídajícím stavu a když osoby přepravující osoby nebudou odpo- přepravující zvířata nebudou odpovídajícím způsobem vzdělána. Připomeňme si, že vědci eh, z Agentury pro bezpečnost potravy nás ujišťují o tom, že dobrý stav zvířat závisí spíše na stavu vozidel než na době přepravy. Rád bych řekl, že eh, mi přijde vyváženější stanovisko našeho výboru pro dopravu. Eh, je tady Nemůžeme říci, že by tady nebyla pravda v ostatních aspektech, ale skrývají se tady také zájmy určitých států, eh, které si přejí přepravovat zmražené maso. Jsou tady prostě zájmy, zájmy, zájmy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A za jednotlivé frakce se nejprve přihlásila ke slovo paní Ester de Lange. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již eh, bylo řečeno, že pro Evropskou lidovou stranu je zákonodárství pro přepravu zvířat založeno na vědeckých faktech eh, a stav vozidel je často důležitější než doba přepravy, ale také víme, že svět není ideální. Máme tady předpisy, eh, které se nezakládá jenom na dobrých podmínkách. Musíme mít takhle dobrý systém kontroly, aby se shnilá jablka vytřídila a aby ti, kteří investovali do drahých převozidel, Mm, eh, mohli eh, tento způsob obživy zachovat. Komise v současné době si myje ruce v nevině a činí členské státy odpovědné za kontrolu těchto předpisů. Ale proč, vážená komise, proč konstatujete, že rozdíly v kontrole členských států jsou sice velké, ale vaše vlastní inspekce jste v minulém roce nezvýšili. A sami velice dobře víte, jak rozdílné jsou sankce při přepravě zboží, ale i při přepravě zvířat jste to vůbec nekontrolovali. Dokud se nezlepší uplatňování těchto předpisů, bude jistě oprávněně se zvyšovat tlak, aby se to dělalo jinak a e, bude se zase uvažovat o limitech pro dobu přepravy zvířat. A dokonce v návrhu předloženém se opět objevuje těchto 8 hodin. Když byl původní návrh předložen této zprávy, tak jsme ještě nebyli ve spolurozhodovacím řízení. Teď už jsme na základě Lisabonské smlouvy ale pakliže se komise neodváží ujmout se nějaké iniciativy, nemůžete vsázet jenom na jednotu s radou. Jsem zvědavá, jak se tady zítra v parlamentu bude hlasovat. Já jsem spolu iniciátorkou pro ten limit 8 hodin přepravy, takže já jsem vlastně pro návrh pana zpravodaje. Paní Kadenbach, vážený pane předsedo, pane komisaři, srdečně děkuji. Již od roku 1997 na evropské úrovni máme předpisy o přepravě a ochraně zvířat. V roce 2005 byly přepracovány a nynější přeskum ukazuje, že se sice lecos zlepšilo, ale zdaleka to není takové, abychom se s tím spokojili. E, e, nechci se připojit zcela k výtkám mé předřečnice, protože jsme řekli, pane komisaři, že vám chceme dát dát šanci, um, abyste byl poměřován podle nynějších skutků a nikoli podle skutku uh, uh, minulosti. Uh, my si přejeme zákonodárství, které zaručí dodržování ochrany zvířat. Jeden z našich návrhů je dodržování 8 hodin za předpokladu vědecky ověřených dat. A pro nás, socialisty a demokraty,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 rozhodující nejen ten počet jednoho milionu občanů, nejenom písemná eh, deklarace eh, v tomto parlamentu schválená většinou a podepsána námi, ale eh, jde také o proveditelnost a implementovatelnost tohoto nařízení. Musíme nalézt takové nařízení, které na jednu stranu umožní ochranu zvířat a kontrolu a na straně druhé těm regionům, které o něch 8 hodin dodržovat nemohou, dají šanci se nadále hospodářsky podílet na tomto procesu. To znamená, že mm, je nutno přijmout některá e, opatření výjimečná, ale ta by neměla rozmělnit toto nařízení. Chceme dosáhnout toho, toho aby e, se snížil celkový počet těchto přeprav a také, aby se snížila délka, počet hodin e, přeprav. To se nám podaří pouze za předpokladu nejpřísnějších kontrol a také dat od členských států, která budou metodou srovnatelná a spolehlivá. Na základě stávajících dat to ještě zdaleka není vše garantováno. Pane komisaři, naléhavě vás žádám, abyste působil na členské státy, ale také v rámci svého úkolu v komisi usiloval o to, aby ty návrhy, které jsou obsažené ve zprávě, byly uvedeny do praxe. Pouze pak bude ochrana zvířat zaručena. Děkuji, paní Polson má slovo. Tak, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. A samozřejmě zdravím také pana zpravodaje. Musím říci, že jste tady velice trpělivě pracovali na tomto tématu. Vím, že podmínky zvířat a přeprava zvířat vyvolávají velmi silné emoce. Mnozí tady mají velmi velká přání. Ovšem, v globalizovaném světě, ve kterém žijeme, je to bohužel tak, že stále více lidí toho ví stále méně o zvířatech, rostlinách, o přírodě obecně. Demokracie musí při svém rozhodování vždy vycházet z kompromisů a kompromis se musí opírat o co nejkvalitnější vědecké údaje a důkazy, tedy o dlouhé praktické zkušenosti. Ovšem, my vycházíme z faktů. Demokratický postup rozhodování ovšem musí zohlednit i jiná věc, jiné věci než jen fakta. Eh, etická hlediska, kulturní aspekty a další. Na tom musíme stavět na, také na faktech. A naše frakce eh, zcela podpoří eh, tuto zprávu, i když tady máme jedno malé mínus, a to je odstavec 14, pátý úsek, tam jsme proti, ale jinak vás plně podporujeme. Děkuji. Děkuji, pan Eichhout. Allereerst wil ik de rapporteur ongelooflijk bedanken. pane Děkuji, chci poděkovat zpravodaji za eh, dobrou práci, kterou odvedl mm, a sformuloval eh, stanovisko, s nímž chceme chránit přepravovaná zvířata. Zcela souhlasím s usnesením, o němž budeme hlasovat. Nicméně, hovoříme-li, že toto usnesení je naprosto jasné, v tom smyslu, že podporujeme osmihodinový limit, tak já jsem text pochopil jinak. V tom usnesení e, se praví, že to není vědecky podloženo a my vyzýváme pana komisaře, aby e, zvážil Eh, posouzení toho osmihodinového limitu. To je příliš eh, slabé a proto jsem předložil alternativní text, kde přejímám celý text zpravodaje s výjimkou těchto dvou odstavců. Tady se žádá o zohlednění osmihodinového limitu. To podle mě nestačí. Já přímo vyzývám komisi, aby předložila návrh eh, zákona s osmihodinovým časovým eh, limitem a většina eh, poslanců parlamentu podepsala onu deklaraci, milion občanů o to požadovalo. To je to zpřísnění, které ehm, požadují. Jinak je ten text v pořádku. Děkuji. Děkuji vám. Pan James Nicholson má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Předně chci eh, využít příležitost a pogratulovat eh, zpravodaji za vynikající práci, velmi obtížnou. Všichni známe emocionální zabarvení tohoto tématu. Je to eh, velmi obtížný a emocionální předmět. Má to několik důležitých bodů zbytečný transport eh, živých zvířat eh, samozřejmě nepodporuje nikdo. Eh, tam, kde je tato praxe nevyhnutná, je nutno zajistit, aby ta přeprava byla co nejhumánější. Pevně věřím, že bychom měli vyvážet maso, které eh, je produkováno i eh, v malých jatečných regionálních závodech a případně eh, bychom měli přijmout výjimky, které se budou týkat ostrovních eh, poloh nebo odlehlých poloh. Je nutno vytvořit rovnováhu mezi vysokým standardem dobrých životních eh, mm, podmínek zvířat a určitých ekonomických hledisek. Musíme také brát v potaz geografickou polohu izolovaných oblastí nebo odlehlých oblastí, tak abychom nediskriminovali žádný členský členský stát nebo region, anebo záměrně, eh, anebo náhodně eh, narušovali hospodářskou soutěž. Děkuji, pan Rubík má slovo. Děkuji. Podle mého názoru je usnesení a zpráva eh, pozitivní a také má frakce bude souhlasit pro. Co bychom si však přáli? Nejprve bychom chtěli aby i malá jatka, malé jatečné podniky mohly být podpořeny, což by bylo jedním z opatření pro potírání nezaměstnanosti. Za druhé, Evropská komise by měla být vyzvána proto, aby udělala formuláře pro přepravu kde by bylo také předepsáno, v jakých teplotách má k této přepravě docházet, kolik vody zvířata musí mít a podobně. Aby tady byla celá řada ochranných opatření pro zvířata a tato opatření by měla být přetěštěna na formulářích a měla by být povinná pro přepravce. A vozy musí být takhle klimatizované. Děkuji mnohokrát paní Diana Doc. excuse me. A Mr. Agnew. Omlouvám se. Pan Agnew. Pane předsedo, už máme eh, adekvátní legislativu, pokud jde o dobré podmínky zvířat, ovšem chybí prosazování současných pravidel. U nás eh, máme dva inspekční orgány eh, a oni velmi často se účastní na návštěv na trzích a nebo třeba na jatkách, kde jsou zvířata vykládána Eh, a to zda je tam, eh, jsou tam správně velké kontejnery, dobře ventilované, jestli jsou zvířata eh, zhruba stejně velká, a jestli jsou tam třeba samice v pokročilém stavu březosti a tak dále. A tito lidé stíhají překročení pravidel a já bych si přál, aby politici těch zemí Eh, kde se například provádí různé eh, nepřijatelné věci se zvířaty, aby toto začaly zohledňovat, protože eh, toto je důležité. Teď jsme tady ve správném pořadí a slovo má paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za práci v této velmi důležité oblasti. Je to emotivní téma, které nemůže, nemůže být zneužito proti dobré práce, kterou už zemědělský a přepravní sektor odvedl do současnosti. Byla tady snaha vylepšit podmínky zvířat během přepravy. Jsou tady ehm, nejrůznější povinnosti pro přepravní organizace, eh, také zařízení pro odpočinek zvířat. Není v zájmu přepravce anebo farmáře, aby zvířata trpěla během přepravy a měli bychom podpořit průmysl, aby přijal co nejlepší postupy a aby dodržoval legislativu. Eh, tak jako u jiné legislativy eh, potřebujeme i zde větší jasnost, abychom odstranili dvojznačnosti. Eh, musíme vyjasnit výklad pravidel tak, aby byl jednotný mezi členskými státy. V tuto chvíli máme nařízení, které není dostatečně respektováno v Evropské unii, dostatečně prosazováno a předtím, než budeme přijímat další pravidla, tak bychom měli řešit to, co se v současnosti nedodržuje. Je velice důležité eh, tedy přeprava zvířat je velice důležitá i pro hospodářství Severního Irska. Umožňuje to eh, farmářům eh, živobytí a také to umožňuje eh, živobytí eh, pro eh, menší jatka a nejenom pro ty veliké, které tedy ničí veškerou konkurenci. Potřebujeme vyváženost mezi tím, co je praktické a co je prosazet, prosaditelné. Další řečnice. Paní kolegyně Jegle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat našemu panu zpravodajovi, který ve velmi emocionálním tématu vykonal výbornou práci a podle mého názoru také docíl dobrý výsledek. Budeme-li zítra hlasovat tak, jak navrhuje. Hovoříme tady o jatečných zvířatech, nikoli o chovných zvířatech nebo domácích zvířatech. Obě tyto kategorie se transportují podle jiných pravidel. První a důležitou podmínkou je skutečně důsledné, harmonizované používání tohoto pravidla a jeho kontrola Eh, stále tady eh, nestačí, aby to probíhalo jenom ve členských státech, ale je nutné, aby to sledovala také komise. Naším prohlášeným cílem musí být eh, zachovat férové a mm, rovné konkurenceschopné podmínky v Evropské unie. Za druhé, tato zpráva nesmí být nakonec zredukována na to, zda tedy požadavek po osmihodinovém limitu přepravy bude splněn či nikoliv. Omezení na 8 hodin přepravy je směrnou hodnotou při vykládání, nakládání, zeměpisných podmínkách a dalších faktorech, které třeba zohlednit. Je to důležitým předpokladem pro tuto zprávu a něco takového jsme doposud nikdy nedosáhli, proto jsem velice šťastná, že se toho dosáhlo v této zprávě. Ráda bych ještě upřela vaši pozornost na přepravu, ale také na rámcové podmínky přepravy a používání a zaručení používání těchto předpisů. Počet v Evropě přepravovaných zvířat se musí snížit. Na tomto pozadí požaduje parlament v této zprávě, ale i jiné v dalších zprávách týkající se společné zemědělské politiky méně kratší přepravní doby díky instalaci regionálních a lokálních malých jatečných dvorů bylo by jistě smysluplné, protože my jsme to rozbili našimi evropskými pravidly, ale zároveň také říkám, zmrazené maso ze zámoří spotřebitel akceptuje a proto si myslím, že by jistě akceptoval i zmrazené maso z malých jatek. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní pan Andriu. Oui, merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Také bych rád vyjádřil, že naprosto sdílím závěry zprávy komise a, je to vyvá a také vyváženou práci našeho zpravodaje, kterému chci tímto poděkovat platná úprava umožnilo eh, globální zlepšení přepravy zvířat, která jsou přepravována na jatka, ale je třeba ještě vyvinout další úsilí pro jednotnou aplikaci stávajících pravidel ve všech členských státech. Bylo by třeba posílit systém kontrol, vypracovat eh, osvědčené postupy a spolupracovat v tomto ohledu mezi jednotlivými členskými státy v rámci celé unie. Je třeba omezit legislativu připraveno 8 hodin. To, co je debatou dnes, by se mělo stát normálně aplikovaným pravidlem. Samozřejmě s určitými výjimkami, když se podíváme na zeměpisné podmínky nejvzdálnějších eh, oblastí nezávisle na tedy dobré vůli přepravců. Jak řekla komise, aktuální stav platného práva nečiní nutnými žádné další změny. Děkuji mnohokrát a nyní pan Lion Church. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, příliš často mm, je eh, problém přepravy zvířat jaksi eh, rukojmím eh, zjednodušeného přístupu já jsem přepravoval zvířata dlouhá e, léta, mám licenci e, k chovu skotu a věřte mi, že tento zjednodušený přístup je nesprávný a není podložený e, vědou. Když se podíváte na vědu, například pokud je o drůbež a koně, jasně se říká, že přeprava má být kratší než 8 hodin. U prasat, skot a tak dále je největší stres způsoben nakládkou a vykládkou vykládkou a podmínkami při přepravě, nikoli délkou eh, trvání eh, přepravy. Komis, zpráva komise zdůrazňuje, kde spočívá skutečný problém. Je to vynucování stávající legislativy. To je skandál ať už je, se jedná o nosnice nebo přepravu e, zvířat a tak dále my tady přijímáme zákony, ale mnoho členských států je ignoruje. To znamená, nové zákony nejsou odpovědi, ale vynucování a provádění stávajících zákonů jsou klíčem k eh, dodržování eh, dobrých životních eh, podmínek zvířat. A je nutno o tom diskutovat s komisaři. Dále pak malá jatka, regionální a místní jatka. Souhlasím s paní Jegle, že bychom rádi viděli více malých místních jatek, ale realita je taková, že tento sen se nikdy nestane skutečností v Evropské unii. Děkuji, pane kolego. A e, nyní se přihlásil pan Karl Schlüter. Děkuji, pane předsedo od doby e, přistoupení Švédska e, v roce 1999 čekáme e, na kratší přepravní doby. Bojovali jsme o 8 hodinovou, za 8 hodinovou přepravu a také za lepší podmínky v rámci tohoto časového limitu a lepší prosazování směrnice. 8 hodinový limit by měl zlepšit provádění směrnice a nejde pouze o vědu, ale mnoho zvířat není spokojen No a necítí se dobře v této e, obtížné situaci. A e, jakmile je transport zahájen, e, běží hodiny. Je to tedy politická otázka o tom, kolik utrpení chcete nebo jste ochotní zvířatům způsobit. To je jedna věc. A dále dlouho již čekáme na eh, tento návrh. A je důležité, aby komise předložila tento návrh před uplynutím jejího mandátu, tak abychom mohli eh, zlepšit eh, situaci zvířat celkem a nejenom dobu přepravy. Děkuji, paní Görling. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat panu Vojčechovskému eh, za jeho eh, ohromnou práci v této oblasti a já se zaměřím pouze na jednu věc, která souvisí uh, s rokem 2010. Tehdy byla přijata první, bylo přijato první prohlášení v této věci v Evropském parlamentu a dostalo většinu. A toto písemné prohlášení vybízelo parlament, aby vyzvalo komisi, aby se zabývala eh, konkrétním případem konňů přepravovaných na jatka. Eh, strašlivé podmínky té koní byly velmi dobře eh, zdokumentovány nevládními organizacemi a předchůdce pana komisaře komentáře to diskutoval podrobně. Eh, někdy je to tak, že po tisíce kilometrů ve Velkém horku již byly koně přepravovány na jih Itálie a nebylo to vůbec nutné. A eh, potom tedy eh, přišly další zprávy, které přinesly specificky snížení doby přepravy a lepší podmínky pro přepravu koní. A vás chci ujistit, pane komisaři, eh, že eh, ta vědecká práce, o které jste hovořil, ta už byla odvedena. To, o čem hovoříte v souvislosti s těmi osmi hodinami, to už bylo provedeno, už je to k dispozici a já vás vyzývám, abyste to považoval za prioritu, abyste eh, naslouchal tomuto parlamentu a vědeckým eh, důkazům a eh, na základě toho udělal tedy první další krok, pokud jde o vylepšení podmínek pro zvířata. Pan Gustafsson. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, pane komisaři, v podstatě je vlastně nemožné, aby se lidé takto izolovali od přírody a přehlíželi utrpení ostatních bytostí. Není možné přece přihlížet k tomu, jak někdo musí snášet takové utrpení. Jsou to opravdu nesmírně dlouhé trasy, po které jsou zvířata přepravována ve velmi stísněných prostorách a když nebudeme zavádět limit 8 hodin, tak bychom se sami měli eh, dostat do takové situace do eh, těsného ehm, do těsné blízkosti eh, těchto zvířat a snášet jejich přítomnost. Já si myslím, že 8 hodin je sama o sobě dlouhá doba a doufám, že bychom se měli domluvit alespoň na tom, že by to nemělo být více než 8 hodin při přepravě zvířat a peníze by neměly být důležitější než dobré podmínky zvířat. Další. Pan eh, Garcia, paní Garcia, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, já jsem proti tomu, aby se zaváděly nové normy dobrých podmínek zvířat, když nařízení, které je v platnosti, obsahuje úpravu doby podle druhu přepravovaných zvířat na základě zpracovaných vědeckých studií. Připomeňme si, že Agentura pro bezpečnost potravin potvrdila, že neexistuje vědecká báze, která by ospravedlňovala nějakou změnu platných předpisů. V současné době eh, se přepravy, přeprava zvířat musí řídit již platnými pravidly. A máme tady sérii zásadních parametrů týkající se dodržování eh, větrání, dostatek vody a také příslušné přepravy pro rozměr vozidel. Toto všechno je více než dostatečné pro zabezpečení dobrých eh, podmínek zvířat pro přepravu. Problematikou je, jakým způsobem se platné nařízení dodržuje. Je třeba zavést eh, intenzivnější kontroly místo toho, abychom využívali tuto debatu proto, abychom pokládali překážky volnému oběhu zboží, což by bylo proti zájmu jednotného vnitřního trhu. Pakliže zvířata trví, trpí eh, dlouhou přepravou, pak eh, musíme zavést opatření pro všechny druhy zvířat. Přeci není možné, aby se jenom s jedními nakládalo dobře a s druhými ne. V době krize, kterou trpíme, není vhodné, abychom předkládali takovéto návrhy, které nejsou vědecky podloženy. Evropská unie si něco takového nemůže dovolit. Děkuji mnohokrát paní kolegyně a nyní pan Olejničák. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Rád bych podpořil tuto iniciativu a celou zprávu. Zároveň chci poděkovat panu Vojčechovskému za jeho angažovanost při zpracovávání kompromisních návrhů. Neúnavně pracoval na tom, abychom docílili dobrých předpisů pro zvířata. V roce 2005 eh, bylo zavedeno řešení, o kterém se tu dnes již hovořilo a bylo to zmíněno již mnohokrát. Nyní ukazují výsledky, že jsme učinili tenkrát krok správným směrem a přineslo to také žádaný efekt. Jednalo se především o dobré podmínky zvířat, ale jednalo se také o hospodářské podmínky jak pro podnikatele, tak pro zemědělce. Nyní musíme učinit další krok Jedná se o omezení doby přepravy zvířat. To je dobrá a rozumná myšlenka. Zasazujeme se o to, aby lokální, um, podmín, aby lokální podniky měly lepší možnosti i um, menší jatka Musíme také snížit náklady, to je obzvláštně důležité. Přeprava zvířat na dlouhých trasách způsobuje také velké náklady a maso, které si spotřebitel potom koupí, je mnohem dražší než normálně. Také je důležité postarat se o to, a uvědomit si, že navzdory předpisům, a proto tady apelujeme na komisi a na členské státy, aby posílili inspekce, je důležité uvědomit si, že postupy fungují, ale je třeba, aby ty, co fungují, byly aplikovány všeobecně a dodržovány. Je důležité dba také na příslušné předpisy při nakládce a vykládce zvířat a komise by měla dbát na to, aby se toto neměnilo. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Brita Reimers. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové e, a kolegyně, když se hovoří o přepravě zvířat, vždy to vyvolává velké emoce. Jsou vždy vyvolávány eh, obrázky přepravovaných zvířat, které neodpovídají tomu, co bychom si přáli. Problém je, že v současnosti už existují zákony a směrnice, které nejsou všude prosazovány a nejsou dostatečně kontrolovány a právě proto dochází k takovým scénám. Pokud eh, ale eh, budeme myslet na to, aby, až budeme dělat, až budeme přijímat legislativu, tak se to musí zakládat na vědeckých podkladech a že tady v Evropě máme dlouhé přepravní cesty a další věci, tak eh, my jsme tady přece navrhli směrnici, která způsobila, že máme eh, přepravu přes dlouhé trasy, protože máme eh, velké hygienické požadavky a zdravotní kontroly, které vedou k tomu, že jsme přišli o mnoho jatek, které už se nedokázaly finančně vyrovnat s novou situací. Pokud chceme dosáhnout kratší přepravní doby, tak musíme změnit rámcové podmínky a musíme současné směrnice prosazovat ve všech členských členských státech. Musíme se o to postarat, musíme je průběžně kontrolovat. Dalším problémem je, že pokud eh, nebo když máme eh, málo jatek, tak eh, farmáři už nemají někdy žádnou možnost přepravat to na nejbližší jatka a tím pádem se ohrožuje konkurenceschopnost a já si myslím, že ta zpráva, která byla předložena, je velice kvalitní a chtěla bych ji podpořit. Děkuji. Pan Alan Smith. Pane předsedo, děkuji. Nejsem eh, výjimkou a také já poblahopřeji, eh, panu zpravodaji. Myslím si, že toto je velmi dobrý kompromis k velmi emoční záležitosti. Eh, viděli jsme nebo zažili jsme tady dnes večer velmi emocionální projevy. Také vítám vás, pane komisaři. Těšíme se, že s vámi budeme spolupracovat na této věci a jako místo předseda společnosti ve Skotsku proti krutosti na zvířat úřadech eh, se tedy musím přihlásit o slovo. Já si myslím, že nepotřebujeme více pravidel. Problém je, že správně neprosazujeme existující pravidla v členských státech a ve Skotsku to není tak, že bychom potřebovali další legislativu. A to, co se tady eh, přijímá, není podloženo vědeckými podklady. Vy jste tady hovořil o malých jatkách a Eh, já nevím. Eh, samozřejmě, že evropská pravidla eh, něco přináší a situace je složitá na různých členských místech, ale hygienická pravidla a další věci ty hrají svou roli a máme tady určité důkazy o tom, že pokud tady zavedeme více pravidel, tak to ovlivní to, jestli tady budeme mít velká jatka a jenom jich málo, anebo malá jatka a mnoho. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegovi Vojtěchovskému za vynikající práci a chci rovněž přivítat nového pana komisaře. Já jsem pro maximální hranici 8 hodin při přepravě eh, jatečných zvířat a myslím, že to pro zvířata může být jen lepší. A současně musí komise hledět eh, na to, eh, jak podpořit eh, spíše přepravu masa než živých zvířat. Chci platit férovou cenu za maso a nechci levné maso zvířat, které byly vystaveny utrpení. Důležitá je také kontrola na úrovni členských států. Tady jsme zjistili, že nejste dostatečně kritičtí při inspekcích masa. Není to správně aplikované zachováno, není důkladně kontrolováno, to se musí změnit, protože nesmí eh, docházet k narušení hospodářské soutěže utrpením zvířat. Prosím, pane komisaři, eh, buďte v tomto ohledu aktivní. Děkuji. Pan kolega Gladfelder má slovo. Děkuji, pane předsedo. V podstatě jsem spíše eh, proti zavádění nových opatření na ochranu zvířat, protože to vede k oslabení konkurenceschopnosti. Eh, často konkurenti nemusí eh, dodržovat tak vysoké standardy a eh, dochází také k nižším emisím CO2. Já se domnívám, že normy na ochranu zvířat by měly být zaváděny pouze v té míře, v jaké si to členské země přejí. Jedna výjimka by měla platit, pokud je o přepravu, ta by neměla trvat déle než 8 hodin, to podporuji, protože to neprospívá zvířatům a kratší doby eh, by eh, eh, prospěly i evropskému hospodářství, méně emisí CO2 a to znamená i příznivější podmínky pro životní prostředí. V důsledku té přepravy na, omezení přepravy na 8 hodin Nelze tedy zvířata přepravovat eh, do zahraničí, kde eh, jatka jsou mnohdy v eh, strašlivém stavu, na rozdíl od EU. E a proto bychom neměli v zákonech ponechat mezery a měli bychom zajistit, aby ten limit 8 hodin nemohl být obcházen. Každopádně díky takovéto úpravě by získali eh, malá jatka více práce, vznikla by, eh, vzniklo by více pracovních míst i eh, na venkově, v regionech a na místní úrovni. A proto podporuji zavedení 8-hodinové přepravy. Děkuji. Dále se přihlásil pan de Castro Paolo. Pane předsede, drahý pane komisaře, vážení kolegové, zpráva komise provádění opatření z roku 2005 týkající se dobrých podmínek zvířat při přepravě ukazuje, že některé státy mají problém s uplatňováním komunitárních předpisů ale přitom jsou velice ambiciozní. Zemědělský výbor, už jsem předsedou, pracoval na vyváženosti. Ve zprávě komise jsou určité nedostatky týkající se jednotnosti údajů. Je tady celá řada prováděcích rozdílů v jednotlivých členských zemích. Co se týče omezení doby přepravy, zvířat, to je důležité, ale nesmíme zapomínat na tom, že přísné hygienické podmínky, které jsme zavedli, nejsou kompatibilní pro provoz těch nejmenších jatek. Nesmí se omezovat pouze na počet hodin, jsou tady celé, i také další parametry, které se odrážejí na stavu zvířat. Vůbec chování a nakládání s těmito zvířaty jako takové technický stav vozidel a další parametry. Chci poděkovat panu zpravodajovi a chci všechny vybídnout k tomu, aby hlasovali pro tuto zprávu. Děkuji mnohokrát a není pan Andrea Sanone. Děkuji, pane předsedo. Milion sto tisíc občanů nás žádá abychom omezili dobu přepravy jatečných zvířat na 8 hodin. Parlament nemůže zůstat hluchý a nemůže si dovolit nevyslyšet tyto prozby. Musíme skoncovat eh, s těmi předlouhými hodinami přepravy, které znamenají neuvěřitelné utrpení. Zastávajících předpisů nemůžeme mít dostatečné kontroly Některá zvířata jsou přepravována za dramatických podmínek, eh, nadspány vedle sebe, bez žlabu, bez možnosti se napít, bez větrání musíme odhlasovat těch 8 hodin, to jsme vlastně už řekli v prohlášení z minulého roku. Evropská unie musí eh, tady vyslat tento důležitý signál, protože jsme již vytvořili politické základ, abychom skoncovali s utrpením milionů zvířat v celé Evropě. Pan Čekěvský, máte slovo. Je popírat důlích transportu. Děkuji, pane předsedo. Jedná se především o dlouhou přepravu zvířat. Pan Bojčechovský hovoří o 8 hodinách, ale eh, existují také eh, přepravy na dálku 500 eh, kilometrů a to jsou velmi obtížné podmínky. Jatka musí porážet zvířata, chtějí samozřejmě zvyšovat svou efektivitu. To vede k přepravě zvířat na delší trasy. Pro mě jsou eh, důležitější podmínky, například přístup k vodě nebo i vybavenost eh, přepravních vozidel, delší eh, transporty nebo dlouhotrvající transporty souvisí i s požadavky odběratelů, když jsou zvířata transportována do zahraničí. Například jde o to, kam jsou zvířata přepravováno připravována. Potřebujeme ještě další investice. Jde také o zemědělce a v konečném důsledku také o finální produkt. Delší transportní doba vede i k častějším překládkám zvířat a e, častější e, vykládka, nakládka způsobuje i e, zvyšování stresu a s tím jde e, ruku v ruce i otázka bezpečnosti, která musí být zohledněna. Máme tedy normy pro přepravu zvířat, které musí být e, rozumné. Potřebujeme nutně kompromis e, mezi ochranou zvířat na straně jedné a ekonomickými aspekty na straně druhé. To znamená, že musí být ještě toho učiněno mnoho pro zlepšení podmínek zvířat. Tady souhlasím se spravodajem. A závěrem ještě jedna otázka spíše eh, žertovní. Možná, že bychom mohli ta zvířata využívat i jinak. Děkuji a nyní má slovo pan Jorgensen. Pane komisaři, jsem velice zdvořilý, ale přesto musím říci, že jste byl arrogantní. Je málo demokratické říci milionu obyvatel, kteří chtějí omezení délky přepravy, že je vám hostejné, že toto požadují. Je to Evropský parlament, který v písemném prohlášení souhlasil eh, s tím, aby se změnila pravidla pro délku přepravy. A je také arrogantní to, eh, že nedá, jak jste pohovořil o těch eh, vědeckých údajech, údajích, je možné říci, že 8 let, pardon, 8 hodin, že to platí pro všechna zvířata. Eh, svaz na ochranu zvířat a Evropský veterinární svaz, myslíte si, že jsou málo eh, vědečtí? Děkuji, slovo má paní Kestinger. Zpráva o ochraně zvířat při přepravě, eh, tedy je něčím, čím Evropský parlament usiluje o lepší ochranu zvířat. Ochrana zvířat je v podstatě v kompetenci členských státech a výchozí situace jsou v členských státech velmi odlišné. A na mnoha místech je potřeba situaci vylepšit. Podporuje zkrácení doby přepravy, protože jateční zvířata velmi často velmi trpí. V některých zemích nejsou eh, doby přepravy omezena. Eh, Skot, eh, ovce a další jsou velmi dlouho přepravovány. A v minulosti v oblasti jatek byla vytvořena pravidla, která znevýhodňují malé a, regionál, malá a regionální jatka. Musela zkrachovat a my musíme podpořit jejich další vznik, protože je ideální, aby zvířata um, byla um, přepravována na krátké vzdálenosti. Musíme také samozřejmě zohlednit uh, mimořádně vzdálené uh, regiony. Důležitá je také kvalita. Vybavení vozů musí být přizpůsobeno nákladu. Zvířata musí mít dostatek místa a čerstvého vzduchu. Také podporuji, že komise má vypracovat eh, jednotný systém kontrol a závěrem Harmonizované standardy na ochranu zvířat jsou také otázkou eh, hospodářské soutěži a slouží jak eh, producentům, tak i spotřebitelům. Děkuji a slovo má paní Ulrike Rodust. Pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, milion Evropanů a já jsme podepsali petici která má omezit přepravu jatečných zvířat na 8 hodin, protože čím dále jsou zvířata přepravována, tím se zvyšuje jejich utrpení a na ním nutné, abychom připravovali ani jatečná zvířata déle než 8 hodin. Musíme se zasazovat o co nejkratší trasy při přepravě a také podmínky, za kterých přepravy dochází, jsou nesmírně důležité. Eh, když například dojde k nepředvídané události, jako například dopravní zácpě, eh, není možné, abychom jenom kvůli tomu umožňovali vznik výjimek, jiné je to možná v hornatých horských oblastech. Na základě hygienických předpisů a podmínek musela být zavřena mnohá malá jatka. Tomu jsme měli zabránit. Přičemž je třeba říci, že standardy a normy jako takové jsou v pořádku, ale bývali bychom měli pomoci udržet tyto malé podniky protože, a proto vítám opětovné zavedení malých jatek a tím se nám podaří zabít dvě mouchy jednou ránou, zamezíme dlouhým přepravním dobám pro jateční zvířata a vytvoříme na místě pracovní příležitosti. Děkuji mnohokrát a není paní kolegyně patraone, Neveš. Pane předsedo, pane komisaři, Nejprve bych ráda poděkovala panu zpravodaji i stínovým zpravodajům za jejich angažmá při zpracovávání této zprávy a při hledání vyváženého řešení. Jedná se o zvířata a jejich dobré podmínky. Na druhé straně se také jedná o tom, aby byly chráněny zájmy výrobců, které, kteří vytvářejí hospodářskou aktivitu. Tato zpráva je vyváženým řešením, jsou zohledňována i omezení, která jsou s tím spojena, kde je zavedená tato maximální doba 8 hodin pro přepravu. V určitých oblastech v Portugalska tady máme požadavky pro v také dobách odpočinku. To znamená, že eh, máme rozdíl od situace v jiných členských státech. Eh, co se týče zavádění výjimečných opatření pro nejvzdálenějších oblastí, vždy jsme se přece domluvili, že takové opatření by znemožnilo přepravu zvířat z těchto oblastí do Evropy. A to je určitá diskriminace. Je nemožné přerušit takovou přepravu. Eh, nejvzdálenější oblasti jsou tak eh, jako tak již potrestány a neměly by být trestány ještě dalšími opatřeními. Děkuji mnohokrát, není pan kolega Leveš. Pane předsedo, pane komisaři, Ochrana zvířat a dobré životní podmínky zvířat e, jsou dnes v evropské společnosti otázkou civilizační. E, z tohoto důvodu je naší povinností, co by politiků, e, být vstříc naší společnosti. To musíme učinit a zajistit, aby potřebné podmínky přepravy zvířat byly garantovány. Je také nutno certifikovat kamiony, kterými e, jsou zvířata přepravována, e, zapojeny do toho musí být všechny úrovně, e, to znamená speditéři, veterináři a tak dále pokud budou eh, tyto podmínky zajištěné, eh, tak eh, nesmíme ztrácet ze zřetele vědecké posudky a nálezy. Musíme také přihlížet k geografické poloze zemí, zejména odlehlé oblasti, které jsou nekompatibilní s požadavkem 8-hodinové přepravy. Evropský parlament, pane předsedo, musí využít svého zdravého rozumu a e, toto časové omezení pro e, e, odlehlé oblasti zmírnit. Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k postupu ke HDI. Slovo má paní McGuinness jako první. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž zpravodaji a vůbec všem stínovým zpravodajům, který, kteří pracovali na této náročné, ale důležité zprávě. K odstavci 1 eh, tam jsou eh, shrnuté všechny naše starosti, totiž eh, nedostatečná implementace a provádění na úrovni členských států. Obávám se, že pokud stávající pravidla nebudou dodržována, eh, pak eh, je zbytečné přijímat další a další právní předpisy. Máme-li problémy již nyní. Také bych v této době úsporných opatření se chtěla zeptat, zda členské státy sníží své zdroje vynakládané na inspekce, na přepravu zvířat, protože protože nemají na to zdroje. To je něco, na, to by, na co by se komise měla také podívat. A druhý problém, a mnozí kolegové o tom hovořili, je problém koncentrace e, e, jatek. E, paní Jegle a další o tom hovořili. Měli bychom se zeptat komise a požádat ji, aby nám podala zprávu o důsledcích koncentrace jatek, také z hlediska konkurence provozovatelů. Je nutno i Eh, tento velmi vážný problém řešit. Děkuji vám. A nyní eh, má slovo kolegyně Donise Pleska. Děkuji bardzo. Chtěla bych zahenčit do... Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem vás vyzvat k podpoře této zprávy a, a tedy toho limitu 8-hodinové přepravy. Ve zprávě jsou tři velmi důležité pozměňovací návrhy, které se týkají zlepšení e, podmínek zvířat při přepravě a také kontrol. Již delší dobu a to zdůrazňuji, proto je tady taky ten radikální postulát, pokud jde o omezení doby přepravy na 8 hodin. E, já to podporuji. Evropská komise při provádění směrnice opomněla zabývat se dobou přepravy, i když je mnoho studií, které poukazují na nutnost změny. Doufám, že Evropský parlament stanovisko k omezení maximální doby přepravy zohlední a že z dlouhodobého hlediska se postaráme o to, aby přeprava živých zvířat na jatka byla zkrácena. Děkuji. pan Richard Howitt. Děkuji, pane předsedo. Jménem eh, eh, životních podmínek koní bych chtěl přivítat tento návrh, který vychází z úspěšné deklarace eh, letošního roku. Mnozí se odvolávali na vědecké důkazy. Necitovali jste to, co říkají 65, ze 65 tisíců koní, které jsou přepravovány Evropou ročně, 94% mají alespoň jednu, jeden akutní úraz anebo e, e, vykazují známky e, nemoci. Provádění musí být zlepšeno, ale toto usnesení říká, že to nestačí, pokud ta pravidla jsou nedobrá sama o sobě. Vědci nebo vědecké Eh, eh, informace eh, přicházejí z například veterinární organizace anebo jiných významných organizací vědeckých. Minulé pondělí jsem se také podepsal pod petici adresovanou panu eh, předsedovi eh, Barosovi. Eh, já jsem hrdý na to, že Světová organizace ochrany koní se stará o jejich blaho a je zde ale ještě celá řada dalších koní, které je nutno zachránit. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan kolega Nikolesku. Evropané sdílejí obavy mm, o stav zvířat. Je tady celá řada diskusí. Humánní podmínky pro přepravu zvířat si přejeme všichni, ale musíme se spíše <clears throat> soustředit na podmínky přepravy zvířat a ne pouze na omezení doby přepravy. Znovu musím konstatovat, že chceme zavést nové normy, když v Evropské unie, když do Evropské unie dovážíme maso bez jakéhokoliv respektování podmínek. Eh, přispěli jsme ke zničení malých jatek a Doufám, že najdeme financování pro zavedení jatek na lokální úrovni. Děkuji a nyní kolega Sven Milen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád poblahopřál zpravodaji. Má země je transitní země, země přepravy. Znám tento problém. Každodenně přes naše území se přepravují zvířata za totálně špatných podmínek. Proto je dobré zlepšit předpis z roku 2005, zejména podporuji zavedení 8-hodinového limitu přepravy. Je třeba zohlednit i další dobré podmínky pro přepravu. Je to důležité pro zvířata, nemají zbytečně trpět, ale je to důležité i pro spotřebitele, protože zvířata, se kterými se špatně nakládá, potom také dávají špatné maso Přepravuje se příliš mnoho zvířat ročně. Za poslední roky se takřka zdvojnásobilo jejich množství. Vím, že máme vnitřní trh, ale jsou tady eh, zejména velké společnosti, které z toho těží a profitují. Měli bychom spíš věnovat více pozornosti diverzitě evropského zemědělství a podporovat lokální zemědělství. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Koferaty, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jak již zaznělo, návrh či zpráva komise je krokem eh, k civilizaci Evropské unie. My se tady zabýváme živými zvířaty ne sice eh, s lidskými právy, ale má to dopad i eh, na naše blaho. Eh, posledně jsme diskutovali o přísném zavedení osmihodinového pravidla. Diskutujeme nyní také o životních podmínkách, o způsobu přepravy z místa A do místa B, což není irrelevantní. relevantní je to důležité nejenom pro zvířata, ale i pro nás, kteří pak spotřebováváme jejich maso. A e, myslím, že, e, že jsme zde odhalili jasný problém kontroly podmínky, které vytváříme, jsou často obcházené a proto jsou důležité kontroly, ale i sankce. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Kaltenbach jako poslední. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji za to, že jsem ještě jednou dostala tuto příležitost, protože přemíře emocí, když jsem hovořila eh, ve jménu frakce. Zapomněla jsem poděkovat eh, zpravodaj za dobrou spolupráci. Myslím si, že v tomto emocemi nabitém tématu se mu podařilo vytvořit vyváženou zprávu a myslím si, eh, že touto zprávou můžeme vyhovět cíly lepších podmínek pro eh, zvířata a jejich ochranu. Ale před Vánocemi bychom neměli zapomínat na to, že zvířata jsou živými bytostmi a nehodí se být dárkem. Apeluje na ty, kteří chtějí věnovat zvíře, aby se zamysleli nad tím, zda chtějí v rodině eh, takové zvíře přijmout eh, a eh, jestli tady by nebylo lepší brát si zvířata z útulku. A nyní jménem komise pan Antonio Borg. Děkuji, pane předsedo v, ve svém úvodním projevu jsem velmi jasně hovořil o tom, že nejsem spokojen s tím, jak jsou eh, jak je legislativa prováděna. Nevyhnul jsem se tomuto faktu, jsem o něm informován a informoval jsem také Evropský parlament o opatřeních, které je třeba implementovat. Byla již eh, už eh, řízení pro porušení smlouvy, bylo jich 18 a bylo tady 14 komunikací s členskými státy a pokud nejsme ani schopni prosadit to, co již existuje, existující pravidla, okolik bude složitější prosadit novou legislativu. Byl jsem také velmi jednoznačný ve svém vyjádření, že zpráva komise nenavrhuje novou legislativu, ale v podstatě jenom lepší prosazování existující legislativy. A měl bych slibovat pouze to, co komise může splnit a co mohu splnit já. Také jsem uvedl, které oblasti, pokud jde o prosazování, budou posíleny. Především provádění rozhodnutí eh, příští rok k harmonizaci eh, nahlašování a kontrol členských států, protože tady zatím ještě nemá nemáme eh, žádnou legislativu ke kontrolám v členských státech, které jsou v první řadě zodpovědní eh, za eh, provádění nařízení z roku 2005. V Dublinu by se příští rok měla konat konference na toto konkrétní téma a pravidel pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy. A v roce 2013 spustíme celou řadu studijních návštěv, které nebudou zahrnovat pouze členské státy, ale také auditory z veterinárních orgánů, kteří budou vést tyto návštěvy a nebo budou tyto návštěvy a budou tady také experty z členských států a to i na některých návštěvách do jiných členských států. Také bychom měli zlepšit kontrolu přepravy zvířat tím, že budeme lépe využívat navigační systémy. Já vím, že tady byly určité právní problémy v tomto ohledu, my se je snažíme vyřešit. A jakmile budeme mít tento výdobytek moderní technologie, který není příliš drahý, tak bychom to měli využít. Nevyužíváme to dostatečně kvůli špatné organizaci a nedostatku vůle těch, kteří jsou zapojeni do přepravy zvířat a kteří si nechtějí to, to zařízení pořídit. Zvážíme, jestli je nějaký prostor eh, zavést něco takového povinně. Ovšem, eh, Závěrem bych eh, chtěl říci asi toto, zlepšení prosazování. To samozřejmě nebude poslední eh, tečka za všemi opatřeními, je to spíše začátek něčeho dalšího ambiciozního. Když prosazování nefunguje, eh, tak potom budeme muset zvážit naši pozici, ale já věřím, že to fungovat bude. Eh, Děkuji vám, pane komisaři. A nyní uděluji ještě jednou slovo panu zpravodaji Januši Voltěkovskému na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem poslancům, kteří se v debatě vyjádřili. Děkuji vám za eh, všechny příspěvky, eh, které eh, byly souhlasné a děkuji také za kritické připomínky, děkuji všem stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci na této obtížné zprávě. Když jsem převzal ten úkol, tak jsem vůbec netušil, že tato zpráva vyvolá tolik emocí a sporů. To, co je ve zprávě uvedeno, je určitým smyslem eh, kompromis na straně jedné eh, eh, byli ti, kteří chtěli dalekosáhlejší eh, restrikce, jiní zase nechtěli přistupovat na vůbec žádná omezení a to, co je nyní v textu obsaženo, je, myslím, rozumným kompromisem a přál bych si, aby tento kompromis prošel na zítřejším hlasování. Hlasování proběhne zítra. 12. 12. ve 12 hodin se koná hlasování a přál bych si, aby se e, tyto tři dvanáctky ukázaly e, být šťastným číslem a doufám, že učiníme jednoznačný krok vpřed e, směrem ke zlepšení životních podmínek a vůbec po podmínek přepravy zvířat v EU. Děkuji všem zúčastněným ještě jednou. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, milé kolegyně, milí kolegové. Tím jsme ukončili diskuzi k tomuto bodu a zítra ve 12.30 budeme hlasovat. Dalším bodem našeho programu je, je mediace v občanských a obchodních věcech. Jedná se o ústní otázku výboru pro právní záležitost a paní Lema Karty dostává slovo na pět minut. Děkuji. A chci uvítat skutečnost, že zde máme příležitost diskutovat o mediaci.